setkání je zpráva pana moreiry zahrnutí grónska do provádění kimberleyského systému certifikace. budeme hlasovat jmenovitě. otvírám hlasování. Dámy a pánové, ptám se, zdali jste všichni hlasovali. Počkám ještě pár vteřin. Uzavírám hlasování. Bylo přijato přistoupíme k druhé zprávě jedná se opět o zprávu pana moreiry členství grónska v kimberleyském systému certifikace opět jmenovité hlasování. otvírám hlasování. končím hlasování. Bylo přijato. Další zprávou je zpráva pana Boulse, přechod na úhrady a inkasa prováděná, prováděné v rámci celé Unie. Opět se jedná o jmenovité hlasování. Otvírám hlasování. Končím hlasování. bylo přijato. další zprávou je zpráva pana kuhna dohoda z kapského města z roku two thousand and twelve o provedení ustanovení protokolu z roku one thousand nine hundred and ninety three týkajícího se mezinárodní úmluvy storypolinos o bezpečnosti rybářských plavidel z roku. one thousand nine hundred and seventy seven hlasujeme. kdo je pro? děkuji. kdo se zdržel?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 ke změně toho, že eh, kde byla místa poslanců. Já tady vidím, že tady eh, někdo mi sedí na místě, kde jsem měl hlasovat, takže jsem od samého počátku nemohl hlasovat, protože jsem nemohl se usednout na své vlastní místo, takže vás prosím, abyste řekl poslancům, pokud si tady změní ty místa, aby nějakým způsobem se to dalo do pořádku. Samozřejmě místa jsou pro vás rezervována, ale můžete zaujmout jakékoliv jiné místo a své hlasování projevit na jiném místě. hlasování ke zprávě kuhn bylo přijato. další zprávou je zpráva pana Lichtenberka. 29. výroční zpráva o kontrole uplatňování práva eu. jediné jmenovité hlasování. otvírám hlasování. končím hlasování. bylo přijato. další zprávou je zpráva pana rapkaye žádost o ochranu imunity a výsad které používá paní lara comi. kdo je pro? kdo je proti? zdržel se někdo hlasování? bylo přijato. další zprávou je zpráva paní wikstrmové žádost aby byl pan zbigněk ziobro zbaven poslanecké imunity. podle eh, paragrafu one hundred and seventy five pan ziobro má slovo. panie przewodniczący chtěl wnosić o uchylenie immunitety. pane předsedo já bych rád uvedl, že jsem proti eh, možnosti imunity. A já bych si proto přála, aby tato otázka se eh, takto vyřešila a byla zrušena imunita. OK, dobře. Bud- Máte slovo. Eh, To je technická záležitost, pane předsedo, protože té zprávě ohledně paní Larikomy, tak já především si říct, jsem rád, že jste dal možnost promluvit panu Žobrovi týkající se jeho imunity a co mne se týče, mě eh, byla um, ehm, odmítnuta na plenárním zasedání pana Markaj a většina výboru má za to, že u paní Komy, eh, když se hovoří o tomto, když já hovořím o imigraci, tak to jsou témata, která se týkají Evropské unie. A já jako evropský poslanec nebylo, nebylo... k minulé zprávě jako takové. E, bude to uvedeno v zápisu. pan jobro upřesňoval pouze svoji žádost. můžeme hlasovat o zprávě wikstrm otevírám hlasování. kdo je pro? No? we vote. hlasujeme. kdo je pro? kdo je proti? zdržel se někdo hlasování? bylo přijato. nyní přistoupíme k zprávě rapkay podpora volného pohybu zjednodušením přijímání některých veřejných listin. nejprve hlasujeme o pozměňovacích návrzích daného výboru o skupině návrhů. hlasujeme kdo je pro kdo je proti zdržel se někdo hlasování? bylo přijato. nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo sixteen kdo je pro? kdo je proti? zdržel se někdo hlasování? bylo přijato. nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo seventeen kdo je pro? kdo je proti? zdržel se někdo hlasování? bylo přijato. nyní hlasujeme o návrhu two a eleven výboru kdo je pro? kdo je proti? zdržel se někdo hlasování bylo přijato. nyní jmenovité hlasování ano provedeme kontrolu otvírám hlasování we will check vote is open končím hlasování bylo přijato návrh fifty a fifty one padá a nyní hlasujeme o návrhu forty eight a. forty nine otvírám kdo je pro? kdo je proti? zdržel se někdo hlasování? bylo přijato. nyní hlasujeme o návrhu komise. kdo je pro? kdo je proti? zdržel se někdo hlasování bylo přijato a jmenovité hlasování o legislativním usnesení otvírám hlasování close the vote bylo přijato nyní hlasujeme o zprávě paní essayové eh, klasifikace označování a balení látek a směsí. hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo twenty kdo je pro? kdo je proti? zdržel se někdo hlasování? bylo přijato. hlasujeme o bloku číslo two pozměňovací návrh one a nineteen tento návrh padá čili můžeme hlasovat přímo o návrhu komise. kdo je pro? kdo je proti? zdržel se někdo hlasování? bylo přijato. a nyní hlasujeme o legislativním usnesení Hlasovi, eh, jmenovitě. otvírám hlasování. Končím hlasování. Bylo přijato. Nyní hlasujeme o zprávě Galo, autorské právo a práva s ním související a licence pro více území k právům užití. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 170. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Bylo přijato a nyní hlasujeme o návrhu komise kdo je pro kdo je proti zdržel se někdo hlasování bylo přijato a nyní o legislativním usnesení jmenovitě otvírám hlasování končím hlasování bylo přijato nyní hlasujeme o zprávě mccarthy trestněprávní postih za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem. hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo two kdo je pro? kdo je proti? zdržel se? bylo přijato. nyní hlasujeme o návrhu komise kdo je pro? kdo je proti? zdržel se někdo? bylo přijato a nyní o legislativním usnesení jmenovitě otvírám hlasování. končím hlasování. bylo přijato. nyní hlasujeme o zprávě pana wálena investiční projekty do energetické infrastruktury. hlasujeme o pozměňovacím návrhu forty four kdo je pro? kdo je proti zdržel se bylo přijato. nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu thirty nine jmenovitě otvírám hlasování. končím hlasování. bylo zamítnuto. hlasujeme o pozměňovacím návrhu forty jmenovitě otvírám hlasování. končím hlasování. bylo zamítnuto. nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu forty four cp. kdo je pro? kdo je proti? zdržel se někdo? bylo přijato. pozměňovací návrh forty one jmenovitě. otvírám hlasování. končím hlasování. bylo zamítnuto. nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu forty two jmenovitě otvírám hlasování. končím hlasování. bylo zamítnuto pozměňovací návrh forty three jmenovitě otvírám hlasování. končím hlasování. bylo zamítnuto. a nyní hlasujeme o návrhu komise jmenovitě otvírám hlasování. končím hlasování. bylo přijato. a nyní hlasujeme o legislativním usnesení také jmenovitě otvírám hlasování. končím hlasování. bylo přijato. a nyní se budeme věnovat zprávě paní ayala Sender, účetní dvůr hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo one kdo je pro? omlouvám se omlouvám se plénu vrátíme se zpět o jednu zprávu paní, paní alaje sender jmenování člena účetního dvora pana klause heinera lehneho a hlasujeme prosím tajně otvírám hlasování. končím hlasování. pan lehne byl zvolen bylo přijato. dovolte abych vám pane lehne také svým jménem pogratuloval. dámy a pánové a nyní opět se budeme věnovat zprávě paní alaje senderové účetní dvůr a poprosil bych paní zpravodajku o slovo. dvě minuty. Madam Sender, you have the floor. No no Ani nebudu se příliš mnoho vyjadřovat, ale neměli jsme eh, žádnou možnost provést alespoň malou diskusi o botu, který je celkově dost zajímavý. Nejprve bych chtěla všem poděkovat za spolupráci na této zprávě, zvláště pak členům účetního dvora, kteří byli zastoupeni panem Kalejdou, který byl eh, přednedávnem zvolen a také mohu říct, že Toto je důležitý krok pro to, abychom z účetního dvora udělali ještě účinnější nástroj to, aby odpovídal očekáváním hlavních zákazníků, to znamená komise a parlamentu. Ale občanům jsme také eh, chtěli ukázat, že mají v nás důvěru Jde o kontrolu výdajů eh, v rámci rozpočtu Evropské unie. Myslím si, že eh, jsme do toho zapracovali i některé tvůrčí prvky, tak eh, abychom byli schopni vyřešit některé negativní aspekty, protože tady problémy byly. A tady jsme vyšli vstříc účetnímu dvoru, ale celkově si myslím, že jsme to celé vylepšili a vítám také jmenování pana Lineho. E, I stanovili jsme i kritéria pro stanovení, zlepšili jsme kritéria pro stanovení e, kandidátů a doufám, že e, budete schopni podpořit tento pozměňovací návrh, který obsahuje to, co jsme už dohodli s komisí. Ve výboru jsme to alespoň dohodli. Děkuji. A nyní můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 1, alternativní návrh. Kdo je pro? kdo je proti zdržel se nebylo přijato. ano provede, provedeme kontrolu otvírám hlasování. končím hlasování. bylo zamítnuto a proto budeme hlasovat o usnesení výboru jako celku kdo je pro kdo je proti hm? kdo se zdržel bylo přijato. nyní budeme hlasovat o zprávě pana karima účelnost právních předpisů evropské unie subsidiarita a proporcionalita zlepšení právních předpisů hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo one jmenovitě. otvírám hlasování. končím hlasování. bylo přijato. hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo two jmenovitě. otvírám hlasování. končím hlasování. bylo zamítnuto. pozměňovací návrh číslo three jmenovitě otvírám hlasování. končím hlasování. bylo zamítnuto. pozměňovací návrh eight d jmenovitě otvírám hlasování. končím hlasování. bylo zamítnuto. pozměňovací návrh číslo nine jmenovitě otvírám hlasování končím hlasování bylo zamítnuto. pozměňovací návrh číslo four jmenovitě otvírám hlasování končím hlasování bylo zamítnuto. pozměňovací návrh číslo five jmenovitě otvírám hlasování. končím hlasování. bylo zamítnuto. pozměňovací návrh číslo six jmenovitě otvírám hlasování. končím hlasování. bylo zamítnuto pozměňovací návrh číslo ten d jmenovitě otvírám hlasování. končím hlasování. bylo zamítnuto. nyní hlasujeme o paragrafu thirty six ve dvou částech. první část kdo je pro? kdo je proti? zdržel se? zamítnuto hlasujeme o druhé části kdo je pro kdo je proti zdržel se přijato. nyní pozměňovací návrh číslo seven jmenovitě otvírám hlasování. končím hlasování. bylo přijato a nyní hlasujeme o usnesení jako celku jmenovitě otvírám hlasování. končím hlasování. bylo přijato. dámy a pánové vzhledem k tomu že nás nyní čeká vystoupení italského prezidenta přerušuji toto zasedání do. 12:30.